Nous allons continuer notre euh, réunion après cette... Euh, Budeme pokračovat po společném zasedání s výborem pro rozpočet. Napřed přijmeme pořád jednání. Když budete souhlasit, tak bych ráda navrhla malou změnu našeho pořadu jednání. A e, vzhledem k urgentní situaci v Středoafrické republice, tak bychom eh, před setkáním eh, koordinátorů zhruba kolem páté hodiny zařadili tento bod. Pokud nejsou žádné připomínky, tak tedy při, eh, schvalujeme tento pozměněný pořad jednání. A pozměníme, nebo přijmeme tedy zápis ze schůze konaných 18. a 19. února a 18. a 19. března, pokud od vás nedostaneme žádné připomínky a dále pokud je o schválení rozhodnutí a doporučení koordinátorů z 19. března. Ta doporučení máte ve svých materiálech a to rozhodnutí přijaté 19. března 2013. Pokud máte nějaké připomínky, ke zápisu eh, dejte vědět sekretariátu před koncem našeho dnešního, před koncem naší dnešní schůze. A pokud nepřijmeme žádné připomínky, budeme považovat toto rozhodnutí a doporučení za schválené. A nyní se tam zda komise má pro nás nějaká sdělení, nemá nic. Máme zde otázku, kterou eh, která byla předložena Evropské komisi. Já jsem ji předkladala spolu se svým kolegou Bartem Stasem a text této otázky máte také ve svých materiálech a já dám slovo komisi, aby odpověděla na tuto otázku. Euh, merci, madame la présidente. Euh, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jmenuji se Luis Ludiere, jsem koordinátorem Task Force, která se týká eh, práce s mezinárodními finančními institucemi a děkuji vám za otázku. A v první řadě bych rád eh, řekl, že tato otázka přichází ve přesném čase, protože já jsem dnes odpoledne eh, přijel ze zasedání Světové banky a eh, tam předseda, prezident této banky, měl prezentaci týkající se prvního návrhu strategie pro budoucnost, která by měla být e, přijata na výročním zasedání v říjnu. A jak víte, V návrhu této strategie banka potvrdila svůj závazek týkající se chudoby a cíle roku 2030. A Objevily se návrhy pod názvem Sdílení prosperity a spravedlnosti a toto všechno eh, je sledováno eh, dalšími ukazateli, eh, mimo jiné to, že polovina 50 chudých je v každé zemi a banka se zaměřuje na své cíle které se týkají sdílení prosperity a tedy větší rovnosti a e, spravedlnosti. A e, prezident Světové banky rovněž hovořil o e, angažovanosti banky, pokud jde o spolupráci různých oblastí eh, nebo různých poboček banky. A já o tom hovořím proto, že to je spojeno s otázkou, kterou jste položili a která se týká toho, zda je nějaká politika, která by se týkala eh, jistot nebo zabezpečení. Ty politiky jsou různé a pokud já vím, tato politika bezpečnosti se týká především těch takzvaných trust fondů a technické pomoci, ale v této fázi se netýká programů eh, zaměřených na výsledky a neobjevuje se taky v půjčkách eh, na eh, rozvojovou politiku, ale týká se trastových fondů. Eh, pokud jde o tedy tuto politiku, chce, znamená to, že nejsou žádné pojistky v těchto nástrojích. Jde spíše o principy než pravidla. A banka nás ujistila, že v procesu přeskumu těchto pojistek ty nástroje, které použila nebo používá z hlediska eh, pojistek eh, fondů a programu pro výsledky se nějakým způsobem objeví a uvidíme, jak tyto, jak tyto politiky e pojistek můžeme použít. A paní předsedkyně, chtěl bych říci, že e, tuto otázku bychom my sami mohli dát e, ředitelům a my jsme to udělali na jarním zasedání, ale jak víte, už po řadu let jsme organizovali výroční zprávy výkonných ředitelů eh, evropských institucí a jako součást jsme tam vždycky zahrnuli týdenní zasedání, které se eh, zabývalo občanskou společností v Evropě eh, eh, a účastnili se výkonní ředitelé bank a právě tyto politiky pojistek nebo jistot tam vždycky byly součástí. 15. května výkonní ředitelé přijdou do Evropského parlamentu a myslím si, že to bude jedinečná příležitost pro to, abychom přímo s nimi eh, diskutovali, jak pokračuje tento proces přeskumu těchto pojistek. A pokud jde o harmonogram, Nyní jsme v druhé fázi tohoto přeskumu, který by měl být dokončen druhým návrhem tohoto dokumentu nebo tohoto přeskumu. A od května do listopadu bude probíhat druhá vlna konzultací. Myslím si tedy, že všichni budeme příležitost k tomu, abychom nějakým způsobem přispěli do tohoto procesu. A poslední věc. Jak víte, komise hraje roli v koordinaci a moderování ale komise je jenom pozorovatelem, je jakýmsi privilegovaným eh, pozorovatelem. Komisař Píbalk je za rozvojový výbor na každém výročním zasedání a jarním zasedání a hraje takovou dvojí roli koordinace členských států, ale není zástupcem Rady banky jako takové. Děkuji za vysvětlení. A mám jednu následnou otázku. Ráda bych věděla, zda Světová banka zruší financování projektů, které vedou k eh, zneužívání půdy. To jsou například ty bioprojekty v Etiopii a v dalších afrických státech. Budeme mít jistotu, že nebudou financovány Světovou bankou. A eh, jak je to s užitím daňových rájů pro jejich činnosti, budou také zakázány? Pokusím se odpovědět na tuto otázku co nejlépe. Světová banka, stejně jako my, za tyto zábory půdy považuje za zásadní problém do budoucna. a když se dostá, především pokud jde o rozvoj venkova a e, zabezpečení potravin, zábory půdy samozřejmě e, budou vytvářet takzvané úzké hrdlo a Světová banka podporuje FAO a e, e, e, komisi pro bezpečnost pot potravin v tom smyslu, jak už byly učiněny návrhy týkající se záborů půdy. A paní předsedkyně, já sám bych chtěl říci, že budete mít příležitost tuto otázku znovu položit výkonným ředitelům, ale nemyslím si, že lze odpovědět jednoduše ano nebo ne na tento problém, protože zábory půdy vyplývají ze soukromých investic v zemědělství. A jsem si jist, že je zde celé široké spektrum politik, které se prolínají s institucionálními postoji a s postoji obyvatelstva, kterého se to týká. Musíme pracovat na schválených eh, směrnicích nebo orien hlavních směrech a na základě těchto obecně přijatých principů budeme jednat a tyto principy musí zajistit, že investice eh, budou ve prospěch obyvatelstva, kterého se to týká. Eh, děkuji a nyní k bodu, přejdeme k bodu 8 pořadu jednání, kterým je obnova a demokratizace v Mali březnu 2012, to znamená před rokem, byl v Mali státní převrat a e, začal tam nový konflikt tím, že tam e, e, a při, pak, pak přišla fran, francouzská vojenská operace. Vojska ovládala hlavní město a hlavní města ve Mali další 29. ledna byla přijata jakási cestovní mapa pro přechod eh, této země k demokracii a je to velká úloha pro eh, vládu, která musí nastolit integritu a demokracii a zajistit eh, svobodné a demokratické volby. Ty budou bez rizika když vezmeme v úvahu, eh, že eh, ta s čím dál tím větší jistota tam eh, umožňuje postupné stahování francouzských sil. Ovšem situace je tam stále ještě velmi vážná. 4,3 milionů lidí potřebovali potravinovou pomoc v roce 2012. To je zhruba třetina populace přes eh, eh, milion lidí muselo opuštit, opustit své domovy a hledali, museli najít eh, útočiště někde jinde v Mali nebo v jiných zemích. 65 tisíc lidí od ledna tohoto roku bylo vysídleno, tedy další 60, přes 65 tisíc lidí bylo vysídleno od ledna tohoto roku v celé zemi je obrovská korupce a nefungují základní služby. Je návrh rezoluce, který bude předložen ke schválení výboru zítra odpoledne a dnes odpoledne, tedy kolegové, budeme diskutovat o této otázce a otevírám tedy diskusi. Alors, Monsieur Prada? D'accord. Pan, pan Predan. Je prends la parole à la place de Monsieur Preda qui m'a demandé de le remplacer parce qu'il n'est mal. Já zde hovořím za pana Predana, protože eh, se omlouvá z dnešního odpoledne. Přečtu tedy jeho text. Vítá iniciativu k eh, výboru eh, DV a AFET Jde o diskusi týkající se rekonstrukce a demokratizace na Mali. Je to koncepce, kterou se budeme zabývat do března. Je eh, podporuje francouzskou intervenci, která eh, umožňuje eh, demokratizaci země. Evropská unie musí přispět e, k této otázce. Pro nás to jsou velmi složité e, problémy a e, složité otázky, protože se, a proto se musíme více zaměřit na spolupráci s dárci a na konkrétní potřeby této země. A řečník, za kterého hovořím, taky hovoří o tom, že bychom měli podporovat rychlou organizaci voleb. Červenec je nejzaší termín pro volby. Předložil 29 pozměňovacích návrhů, které byly projednány s výborem AFET a e, my tedy, pokud přejmeme tyto pozměňovací návrhy, budeme mít silný text týkající se situace v Mali. Já, bych, já k tomu mám také pár otázek na komisi a na službu pro vnější eh, akci. Je možnost, že rezoluce týkající se rozmístění 2600 mírových vojáků eh, Spojených národů eh, bude podporováno FISMA misí která, později, eh, která se uskuteční později v tomto roce. Každopádně jsou zde vážné obavy týkající se možnosti eh, a schopností eh, těch jednotek a FISMA a možnosti spolupracovat s misí OSN. Jaké jsou možnosti výcviku této mise a jak se, jak, se bude, jak bude probíhat koordinace a jakou roli eh, mu mohou sehrát ECOWAS a Africká unie. Počínaje červencem tohoto roku. Donne la parole à Monsieur Sean Doyle. Slovo má pan Sean Doyle. Thanks. Thank you, Madam Chair. Um, I'm the head of division. Děkuji, paní předsedající. Já vedu divizi pro západní Afriku Evropského, Evropské diplomatické služby. Tak OSN dosud nemá dostatek sil, aby mohla převzít tuto operaci, musí dojít k rekonverzi. Kapacita AFISM je zatím předmětem debat. A v současné době je tomu věnována značná pozornost. Momentálně probíhá koordinační eh, zasedání, respektive proběhlo minulém týdnu s OSN, kde se debatovalo o koordinačních mechanismech. A my jsme se shodli na tom, eh, že naše zájmy jsou podobné. My skutečně chceme, aby došlo k vyškolení eh, malijské armády a eh, teď je de facto zde eh, MISMA, tedy této mise, a více se angažují afričtí dárci. První batalion 650 eh, malijských eh, vojáků je právě nyní ve výcviku, to začalo před pár, před pár týdny a máme v plánu mm, také eh, další, další bataliony vycvičit a zatím tedy nemáme žádný zájem o změnu toho, co tam probíhá v současné době. Pokud se týče vaší poslední otázky, co se týče ECOVASu a Africké unie, tak eh, ECOVAS s velkou pravděpodobností eh, zůstane spíše na straně smíření podpory toho procesu. Máme tady mm, dosti širokou paletu názorů, jak by to mělo probíhat a na jedné straně je tam názor Alžírská, Mauretánie, Mali a na druhé straně jde spíše o to, aby eh, jak si to přeje eh, sever, aby eh, to bylo poněkud jednotnější. Také Africká unie se nadále angažuje. E, zvláštní zástupce Pierre Bojoja v minulých pár týdnech sehrál velmi důležitou roli a další zvláštní pověřenci e, Michel Manta je za EU. A také domníváme se, že by mělo dojít k posílení koordinace Eh, ta eh, skupina v Bamaku ta je nezbytná, ale je příliš velká. Mm, možná, že by ta koordinace byla eh, lépe soustředěná, více, více, více tady zúžená, ne tak velká, bylo by to lepší. Já předpokládám, že to odpovídá, tím se tím odpovídá to i vaši otázku. Tak děkuji. Já tedy Eh, tady mám další tři otázky, než eh, vám dám ještě jednou slovo a také eh, diplomatické službě. Co si myslíte o oznámení čadské vlády, že zhruba 2000 vojáků by měly být staženy z Mali, poněvadž nejsou vycvičeni na to, aby vedli partizánskou válku. Takže kdo bude tedy tím hlavním eh, novým, eh, novou naší oporou v boji proti terorismu. A dále, jak vidíte, možnost skutečného konání vole tak je plánováno 1. července vzhledem k současné politické a bezpečnostní situaci. A dále, jaká technická podpora by se zde měla dostat ze strany Evropské unie. A dále, jak, jak by to mělo být s dárcovskou konferencí, která je plánována na polovinu května. Takže ještě jednou vám dám slovo po té zastupci rady. Děkuji vám, paní předsedající výroky eh, prezidenta České republiky, že tedy jeho vojsko není vycvičené pro partizánskou válku, která tam nyní de facto existuje, tak musím říct, že je to pravda. Eh, regulární armáda eh, se skutečně takto, takto školená není, takto cvičená není. kdo se bude zabývat tady otázkou eh, boje proti terorismu, eh, tak eh, tady zatím Francie se přihlásila k tomu, že bude se tím zabývat a zároveň mnozí partneři chystají další činnosti. Většinou jsou to partneři z regionu a také země, Eh, z tohoto regionu mezi sebou eh, diskutují o koordinaci a bezpečnostním mechanismu. Už eh, existuje a běží řada různých pokusů a cvičení v rámci mechanismu stability a také v rámci CSTP. Pokud se týče červencových voleb, Domníváme se a je třeba říci, že eh, v pátek ta eh, skupina, která jednala, toto podporuje, tak eh, dospěli jsme k názoru, že je třeba udržet dlouhodobější proces smíření a normalizace situace a dialogu. A zatím tedy se domníváme, že ten eh, plánovaný termín by měl být dodržen. Podařilo se eh, tuto podporu pro toto datum senát už eh, před zhruba šesti týdny a tento názor se zatím nezměnil. Unie podporuje různé typy příprav už několik měsíců registry, registrace, seznamy a tak dále. A významným eh, novým prvkem je eh, plnohodnotná pozorovací mise k volbám. A ta poslední otázka konference eh, chystaná 15. květen a jaká reforma by měla probnout eh, v bezpečnostním sektoru. Já se domnívám, že by to mělo být pokračování dialogu, který již běží, zejména debaty mezi zainteresovanými zeměmi, zejména tedy výměna špionážních informací a dalších informací a také Eh, rozšířování působnosti instrumentu stability spolu s rozšířením eh, sahelských sil UCAP, eh, které jsou momentálně v Němi. Případně by mohlo dojít k rozšíření jiných aktivit eh, na eh, další teritorium, eh, například také na čat. Děkuji vám. Děkuji. Nyní se ptám, zda zástupce rady by si přál promluvit. Není tomu tak? Dobře, děkuji. Já děkuji srdečně Eh, zástupci eh, diplomatického servisu Jean Doyleovi, že s námi strávil eh, čas. A nyní po číslo 9. A to je omezení rybolovu a teritoriální vody ve středozemním a černém moři způsob, cesty řešení konfliktu. Já tedy mám tu čest, že jsem navrhovatelkou tohoto stanoviska, které poskytuje náš výbor výboru pro rybolov. Takže jaké jsou naše hlavní doporučení? Především předpokládám, že Eh, všichni víme, že rybolov je velmi důležitý pro rozvojové země, neboť jsou eh, neboť je zdrojem bohatství, rozvoje a proteinu. Nicméně po letech nadměrného rybolovu a eh, silné konkurence je zdrojů málo a e, jsou předmětem sporů. Proto je třeba mít k dispozici systém či mechanismus řešení těchto sporů. A zejména vyrovnání mezi, takto bychom řekli, vlastníky exkluzivních e, oblastí pro rybolov. Takže mm, tady by se to dalo řešit formou mezinárodních organizací. Dobré by bylo také poskytnout rozvojovým zemím hospodářskou a technickou pomoc, tak, aby bylo možno zjistit, zjistit zda ta či ona aktivita týkající se rybolovu Eh, je legální a je udržitelná. Mnohde neexistují mechanismy kontroly plavidel, čili mm, těžko se zjišťuje, jestli eh, se hraje podle pravidel a jestli tam eh, ta plavidla vůbec mají co dělat. Čili jde o zajištění a poskytnutí technických a vědeckých informací, výměnu dat tak, aby rybolov byl skutečně udržitelný a aby nedošlo k mm, nadměrnému rybolovu vedoucí k zání, vedoucímu k zániku stavů ryb. Nyní dovolte, abych dala slovo těm, kteří se chtějí vyjádřit z výboru tak vidím, že nikdo se nechce vyjádřit. Takže paní Monik Maria za Evropskou komisi. Děkuji vám. Děkuji vám za návrh tohoto stanoviska. Chci říci, že komise se plně zhoduje s tím, že je nutno mořské zdroje eh, využívat udržitelným způsobem a zachovat tak prostředky obživy eh, pobřežních komunit, zejména na malých ostrovech. Eh, toto je naším cílem jak v evropských vodách, tak také ve vodách jiných zemí a naše dohody se třetími zeměmi o rybolovu se již nyní opírají o nejlepší vědecké poznatky. Toto je jeden z principů, který je obsažen v našem sdělení o externí dimenzi rybolovné politiky, eh, které již bylo schváleno eh, v rámci Levinovy zprávy jak v parlamentu, tak v radě. Samozřejmě, že my sledujeme a propagujeme cíle maximálních eh, udržitelných standardů a hm, snažíme se potírat neregulované a ilegální eh, činnosti v rybolovu. My se snažíme implementovat příslušné dohody, eh, včetně pravidel na udržení biodiverzity eh, v mořích a také udržení mořských genetických zdrojů. Komise souhlasí s tím, že konflikty je třeba řešit konstruktivně a mírovým způsobem v souladu s mezinárodním právem. A zdůrazněme také to, že podporujeme ratifikaci příslušných smluv a také dohody o stavech ryb eh, uzavřené na půdě OSN. Řádné řešení teritoriální konfliktů není přímo předmětem činnosti regionálních eh, organizací pro rybolov. Nicméně nepřímo tyto organizace přispívají k jejich řešení například rozlišováním podle vlajek a pohybem, sledováním pohybu loď v pobřežních vodách všechny země by měly dodržovat příslušná pravidla a také stanovovat eh, kompatibilní udržitelná opatření ve svých teritoriálních vodách. Domníváme se tedy a doufáme, že budeme moci poskytovat hospodářskou a technickou pomoc příslušným zemím pomáhat jim budovat eh, příslušné kapacity a naše dohody o rybolovu mají za cíl také zlepšení situaci v rybolovu, zejména v oblasti eh, dohledu a administrativy v těchto zemích. Dále také, pokud se týče vědecké spolupráce ve Středomoří a v Černomoří, Evropská komise v této souvislosti vytvořila rámec pro sběr a řízení dat a v souvislosti s tímto programem mají jednotlivé členské země možnost koordinovat a kooperovat své činnosti a úkoly. Pokud se týče regionální organizace pro rybolov ve Středomoří, komise aktivně přispívá ke zlepšování rámce sběru dat v oblasti Středomoří a Černomoří. A kromě toho spolufinancujeme řadu projektů z FAO, které jsou specificky určeny pro jednotlivé části Středomoří. Souvisí to tedy s sběrem vědeckých dat. A samozřejmě budeme v tom pokračovat v příštím programovém období. Předsedkyně, děkuji vám. Náš výbor je vděčný komisi, zejména komisaři pro rybolov, za veškeré jeho aktivity v souvislosti s prosazováním udržitelnosti v rybolovu. Určitě lze říci, že nedávno zavřené smlouvy jsou úplně jiné než ty starší a e, tím se potvrzuje tedy ten směr, který jsme se vydali. Já vám přeji mnoho úspěchů v trialogu, zejména v překonávání odporu jistých členských zemí, zejména Francie, e, které si nepřejí zavádět omezení na objemy úlovků. A jsou také proti Eh, zastavení eh, rybolovu, hloub, hloubkového rybolovu a výmětu. Tady přeji vám hodně štěstí. Do 30. dubna v poledne, prosím, podávejte pozměňovací návrhy. Hlasování by mělo proběhnout 28. května. Nyní se dostáváme k bodu číslo 10 našeho programu, což je Nagojský protokol, protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a o spravedlivém rovněm rozdělování přínosů plynoucích z jejich využívání. Jak už jsem řekla, přístup k těmto zdrojům a jejich spravedlivém rozdělování, a to se týká také v rámci Unie. Jsou to důležité, důležitá témata zpravodajka paní Katrin KS. Máme zde de facto dva body. Je to přístup ke genetickým zdrojům a e, pak spravedlivé rozdělování e, toho, jaké jsou z nich přínosy a to tedy budeme pojednávat dohromady. Jsou to dvě stanoviska, respektive dvě zprávy. Máme tady jednak eh, ten protokol a jednak eh, jeho implementace. No a nyní dám slovo paní Grez, eh, zpravodajce. Bien, merci. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne vám všem. Já bych ráda připomněla hlasování, které se týkalo biopiráctví. A myslím si, že právě biopiráctví je jedním ze hlavních těch důvodů těch současných problémů. My samozřejmě víme, že, že to je biologická rozmanitost, se každým dnem snižuje a my máme určitou zodpovědnost v této souvislosti a nesmíme zavírat oči před těmito negativními dopady snižující se biologické rozmanitosti. To znamená, že přicházíme o biologickou rozmanitost a boj proti této redukci není ztraceným bojem. Je to v podstatě iniciativa nebo jsou to aktivity, které jsou velmi živé. To znamená, že na jednu stranu máme poskytovatele genetických zdrojů, A na druhou stranu máme také lidi, kteří jsou ještě stále nositeli místních a tradičních znalostí. A velmi často právě tyto znalosti najdeme v těch takzvaných jižních zemích. 70 obyvatelstva, řekněme v těch znevýhodněných, sociálně ekonomicky znevýhodněných zemích, jsou právě ti nositelé tohoto, těchto znalostí. A proto jsou tady velmi důležité otázky, například přístupu k vodě nebo také otázky týkající se klimatických změn. Co se týče neustále zhoršujícího se životního prostředí, tak to je něco, co má samozřejmě velmi negativní dopady na počet eh, živočišných eh, druhů, ale ne pouze samozřejmě živočišných, ale i rostlinných druhů. To znamená, že nám tady musí jít hlavně o udržitelné zemědělství, které musí být budoucností všech eh, zemí. Evropská komise předložila legislativní návrh, který by měl umožnit aplikaci Nagojského protokolu. A toto je velmi relevantní, protože tento protokol je v podstatě jediným nástrojem, který v tuto chvíli máme k dispozici v boji proti biopiráctví. A pouze pro informaci známá CDB, to, to znamená v podstatě ten protokol a snahy týkající se ochrany biodiverzity, tak vlastně tyto navrhují předběžný souhlas na základě znalosti samozřejmě situací a na základě informací poskytnutých místními komunitami a ve spolupráci s nimi tedy je třeba stanovit podmínky aplikace tohoto známého protokolu. Z toho důvodu tedy tady máme Nagojský protokol, který se zakládá na třech hlavních pilířích. Za prvé přístup ke genetickým zdrojům, o tom se nehovoří v návrhu komise, protože je to něco, co je v rukách vlastně eh, svrchovaných států. Druhý pilíř se týká právě sdílení přínosů a rozdělování přínosů, které plynou z jejich využívání. Nicméně si myslím, že to není dostatečně zmíněno v tomto návrhu komise. A poté samozřejmě třetí pilíř týkající se podmínek užívání a také uvalování sankcí, které je třeba uvalovat v případě nedodržování těchto podmínek. Asi vás nepřekvapí, když eh, řekneme, že návrh komise se daleko více orientuje na zájmy států, takzvaných uživatelů a nezohledňuje zájmy takzvaných poskytovatelských států. V tomto případě samozřejmě jsou to hlavně rozvojové země. To znamená, že tady v tomto v našem výboru jsme měli eh, už několik jaksi stanovisek z vlastní iniciativy a myslím si, že my musíme převzít tu zodpovědnost za podporu rozvojové politiky a musíme také zajistit, aby docházelo opravdu k rovnoměrnému rozdělování přínosů mezi právě poskytovateli a uživateli. Pokud mi tedy dovolíte, abych se podívala na několik bodů konkrétně, tak já bych něco řekla o těch detailech. Co se týče v podstatě toho rozumného rozhodování, což si můžete přečíst v návrhu komise, to znamená povinnost, aby uživatelé opravdu splnili ty eh, nutné kroky. Já si myslím ale, že to není dostatečné, protože tady musíme hovořit o zákazu biopiráctví a musíme bojovat proti eh, nelegálnímu obchodu a také proti nelegálnímu jaksi eh, získávání genetických eh, zdrojů. Co se týče rozsahu působnosti, to je také velmi důležité, protože tady je třeba to rozšířit i na nové užívání genetických zdrojů. A musíme si také uvědomit, kdo tyto zdroje využívá, protože my víme, že spousta genetických zdrojů se již nachází v podstatě, nebo jsou využívány, ale nejsou pokryty eh, tímto nařízením, proto proto je třeba, aby Nagojský protokol se opravdu týkal všeho, všeho druhu nebo všech druhů užívání těchto genetických zdrojů. Dále. Jedna myšlenka, která je pro mě velmi důležitá, je ta, že zatímco my budeme vlastně čekat na ty multilaterální eh, nástroje, které se v tuto chvíli připravují, tak já si myslím, že bychom tento čas měli využít a měli bychom vlastně se snažit nějakým způsobem vytvořit nějaký fond, který by zajistil eh, nějaké již v tuto chvíli rovnoměrnější rozdělování zdrojů. Tím mám na mysli například různé jaksi námořní nebo mořské, rybářské eh, zdroje. Proto já si myslím, že my bychom potřebovali ještě předtím, než se něco přijme na eh, celosvětové úrovni nebo na mezinárodní úrovni, tak bychom potřebovali něco na úrovni evropské. Za čtvrté, je třeba zlepšit uh, uživatelský řetězec pro genetické zdroje. To je něco, co je zcela nezbytné právě pro vysledovatelnost, která je pro nás zcela stěžení. A proto potřebujeme samozřejmě seriózní uplatnění a potřebujeme také kontrolní mechanismy, které nad tím vším budou Eh, dohlížet. A já se samozřejmě dostávám k závěru. Je třeba samozřejmě zajistit také práva místních eh, národů a musíme zajistit, aby celý, aby v rámci celého toho řetězce docházelo opravdu k rovnoměrnému rozdělování přínosů. A to ne pouze z ekonomického hlediska. Potřebujeme systém, který bude daleko jasnější, bude daleko účinnější a který nám umožní také bojovat proti té administrativní zátěži, které čelíme. A proto jak já si to vlastně představuji, toto uplatnění Nagojského protokolu. Je třeba zohledňovat zájmy rozvojových států, stejně jako samozřejmě i zájmy eh, již rozvinutých zájmů. A tady potřebujeme samozřejmě novou legislativu v oblasti přístupu ke zdrojům a také v souvislosti s rovnoměrným rozdělováním přínosů. A proto je třeba opravdu dále navyšovat kapacity také v právní a institucionální oblasti ve všech těchto zemích. Já doufám, že jsem nehovořila příliš dlouho, ale doufám, že se mi podařilo vysvětlit vám, jakou filozofii jsme se vlastně rozhodli eh, následovat a všechno si to samozřejmě budete moci také přečíst v našem stanovisku vlastní iniciativy. Děkuji. Děkuji. Děkujeme paní zpravodajce a v tuto chvíli dáváme slovo vám, pokud tady máte chuť. Prosím, si máš slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poblahopřál paní zpravodajce za velmi vyváženou zprávu. Myslím si, že to je velmi kvalitní zpráva. Co se týče Nagojského protokolu, tak ten je samozřejmě velmi důležitý. Opravdu už bylo na čase, aby Evropská unie tento protokol přijala a aby ho také začlenila do právní legislativy Evropské unie, aby ho také začala uplatňovat. Všechny Tyto snahy vlastně započaly v roce 1992 na konferenci v Riu. Ale až v roce 2010 v Nagoji se nám v podstatě podařilo podepsat ten protokol. To znamená, že vlastně je to něco, co bojuje proti biopiráctví. Tento protokol v podstatě uvaluje na podnikatele, který, kteří chtějí využívat tyto zdroje povinnost, v rámci níž oni vlastně musí v první řadě získat souhlas povolení od místních komunit, od státu nebo od jakýchkoliv jiných jaksi systémů vlád. Co se týče co se týče tedy cíle toho celého, tak je samozřejmě zajist, ten cíl spočívá v zajištění rovnoměrného rozdělování přínosu. Takže to, v tom vlastně spočívá ten první krok. To znamená, že tady se snažíme bojovat proti biopiráctví. Evropská unie nicméně během jednání e, vlastně zaujala takové spíše negativní stanovisko, nebo spíš negativní postoj, řekněme. A nám samozřejmě jde o to, abychom ten náš postoj zlepšili a snažíme se o to. V tuto chvíli tady máme protokol, který, řekněme, není ideální, ale řekl bych, že se ubírá tím správným směrem a myslím si, že bychom měli udělat všechno pro to, aby eh, vaše vlastní zpráva byla co nejdříve odsouhlasená. A já doufám tedy, že ten protokol začne velmi brzy platit. Děkuji. Je donne Děkuji. V tuto chvíli dávám slovo Evropské komisi. Pan Ugo Šalí anebo pan Vasilis Kucoris. Thank you very much, Mr. Chair. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, že mi dáváte možnost účastnit se této debaty, která se týká uplatnění Nagojského protokolu. Toto nařízení vlastně stanovuje ty nové podmínky pro všechny, kteří chtěli využívat genetické zdroje a jde také o rovnoměrné rozdílování přínosů. Komise vlastně předložila svůj návrh po velmi dlouhých debatách se všemi zúčastněnými aktéry a také po velmi dlouhé hodnotící fázi. Hovořili jsme o mnohých alternativách. Náš návrh zohledňuje zájmy všech skupin. To znamená, že stanovuje podmínky pro obě dvě skupiny a snaží se najít vyváženost jak mezi uživateli, tak poskytovatelem. Samozřejmě, že jde o to zajistit svrchovanost a svrchovaná práva všech států. Naše náš návrh vlastně nabízí velmi dobrý, optimální návrh a řešení pro rovnoměrné rozdělování přínosů. To znamená, že je to velmi účinný eh, návrh. To znamená, že jde o to, abychom v budoucnosti se dělili a sdíleli daleko více přínosů s těmi poskytovatelskými státy. Samozřejmě, že budeme muset čekat také na uplatnění nebo odsouhlasení tohoto protokolu. To, tento protokol mm, poskytuje a nabízí právní eh, jistotu pro všechny, kteří budou poskytovat a využívat tyto genetické zdroje. Měli, mělo by to být, měl by to být tedy stěžení nástroj a my si myslíme, že tady bychom neměli hovořit o zákazech, protože zákaz by v podstatě byl takovou překážkou pro výzkum a vědu v oblasti využívání genetických zdrojů. To znamená, že tady nám jde o zlepšení přístupu k těmto zdrojům. Budeme pod, v tuto, vlastně bychom potřebovali i právní definici biopiráctví, která by platila na mezinárodní úrovni. A já se odkazuji v podstatě na Eh, zprávu výboru Jury, který se právě zabýval otázkou eh, biopiráctví. A tento výbor vlastně také hovoří o tom, že je třeba najít nějakou správnou koherentní definici biopiráctví. Hovoříme tady o takzvaných checkpoints který by měl být na začátku i na konci celého toho uživatelského řetězce. To je vlastně článek 17 Nagojského protokolu. My si nemyslíme, že potřebujeme další ty takzvané checkpointy. Nemyslíme si, že by to vedlo k nějakému účinnějšímu uplatňování. Jde tady v podstatě opravdu ke, o to, abychom došli ke schodě, aby byl dodržován také článek 9. Co se týče působnosti tohoto protokolu, tak tady samozřejmě se ho, hovoří o podpoře a posílení těch místních komunit, které jsou vlastně poskytovateli znalostí a také poskytovateli genetických zdrojů. Jde tady samozřejmě o to, nebo samozřejmě jde o to, aby všechny ty nástroje co nejlépe fungovaly. V rámci Evropské unie a v rámci CBD se vlastně stále velmi intenzivně o těchto tématech hovoří. Hned po vstupu v platnost tohoto protokolu budeme potřebovat nějaký velmi dobře účinný multilaterální mechanismus, který zajistí eh, splnění nebo plnění tohoto eh, rovnoměrného rozdělování přínosu. Samozřejmě že jde o to zajistit, aby vlastně to, o čem je ten protokol, bylo uplatňováno ve všech zemích, které podepíší tento protokol. Já nevím, jestli mám ještě trošičku více času, že bych o tom ještě pohovořil více. Mohu? Mohu? V souvislosti s některými konkrétními aspekty to, této tohoto návrhu, tak, nebo v souvislosti s těmi pozměňovací návrhy. Co se týče článku 2, nařízení nepokrývá genetické zdroje ve všech oblastech podle uh, podstatě podle článku 15 CBD a článku 3 Nagojského protokolu. Co se týče vlastně pozměňovacího návrhu eh, k článku 5, tak to si myslím, že je jaksi zajímavý návrh, ale nebude příliš účinný, protože já si myslím, že tady by to opravdu nesplnilo ty eh, kýžené cíle. Co se týče článku 7 a těch checkpointů, my si myslíme, že tady tento pozměňovací návrh také nepřinese nic pozitivního. Co se týče osvědčených praktik, článek 8, tak je důležité, aby šlo o implementační pravidla, která opravdu budou fungovat. Samozřejmě, že to, co se tady, to, na čem se shodneme, bude vlastně součástí té budoucí, toho budoucího uplatňování celého toho protokolu. A já vám děkuji, paní předsedkyně. Merci beaucoup. Je redonne la parole à Madame Děkuji. A já dám, opra- dávám zase slovo paní Giles. Hovoří paní Giles. Já budu hovořit velmi krátce, protože je mi jasné, že máme málo času. Já jsem si vyslechla komisi a vím, že se snaží samozřejmě o vyváženost, nebo tak, jak komise říká, tak jí jde o vyváženost mezi poskytovatelskými a uživatelskými státy. Nicméně si myslím, že ta cesta, kterou máme před námi, je ještě opravdu velmi dlouhá. Já si myslím, že bychom měli pracovat tedy v tom stejném duchu, stejně tak jako e, pracujeme v oblasti biopiráctví. Paní předsedkyně, chci upozornit na to, že lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů k tomuto tématu je 30. duben 12. dubna a hlasovat budeme 28. května. Pokud by tedy paní zpravodajka s tím souhlasila, tak já bych v tuto chvíli trošičku pozměnila pořad jednání, aby pan ministr Středoafrické republiky nemusel ztrácet čas. Je to pan Nikola Tiangai. A jak jsem již říkala na začátku tohoto jednání, Situace ve Středoafrické republice je velmi nestabilní a vzbuzuje mnohé obavy. V tuto chvíli máme tedy možnost hovořit o této situaci a můžeme také hovořit o těch možných, eh, o možném vývoji a rozvoji v, tém, eh, v této oblasti všechno to samozřejmě souvisí i s těmi přírodními zdroji středoafrického státu. Pane premiére, já vás vítám, vítám vás v pro rozvoj a po všech eh, těch událostech z konce minulého roku a ze začátku tohoto roku, ta, ta přechodná fáze, která se zakládá na té dohodě z Libreville, již začala. A vy jste tedy v tuto chvíli v čele přechodné vlády. Ex-prezident vašeho státu Basy se tedy musel odstoupit také na základě tohoto, této dohody z Libreville a bylo, učinil tak 28. března. V čele této alianci pan Čoto Věta se v podstatě sám prohlásil za prezidenta Středoafrické republiky a rozhodl se, že bude vlastně vládnou na základě dekretu v následujících třech letech. Po tomto období by se měly uskutečnit volby. To znamená, že tady hovoříme v podstatě o převratu a vy jste byl uznán jako předseda vlády, vy jste také vytvořil nebo sformoval novou přechodnou vládu a vy jste se také držel mnohých doporučení, které jste obdržel. To znamená, že vznikla vládní přechodná rada a tato eh, rada by vlastně měla fungovat v průběhu 18 měsíců. Volby by se tedy měly odehrát poté, a v průběhu těchto voleb by, by vlastně neměli kandidovat současní členové této rady. Samozřejmě, že také bude vypracována nová ústava, která bude odhlasována v rámci referenda. To samozřejmě ale ještě neznamená, že celá situace se uklidnila v hlavním městě v Mangele v průběhu minulého týdne došlo vlastně k několika úmrtí ve vašem hlavním městě a vy, pane předsedo vlády, jste vlastně eh, vyzval mezinárodní společnost a mezinárodní komunitu, aby vám, poskytli, aby vám poskytla vojenskou pomoc. Kromě toho se také nacházíte ve velmi složité kritické humanitární situaci a tím je třeba něco dělat, protože svrchovanost a bezpečí obyvatelstva je samozřejmě naprosto zásadní. To znamená, že je třeba zajistit, aby celé to přechodné období bylo v podstatě procesem, jehož se budou účastnit opravdu všichni. Je třeba tudíž aby byly dodržovány všechny, všechny podmínky, eh, jak Středoafrické unie, tak také dohody z Libreville, což je v podstatě vlastně základ pro tuto, toto přechodné období. Vy jste to také zdůrazňoval a zdůrazňoval jste také některé výzvy, kterým čelíte nebo čelí váš stát. A i z toho důvodu jsme opravdu velmi rádi, že jste přijal naše pozvání a že jste přišel sem k nám, abyste nám pohovořil sám o situaci situaci ve vaší zemi. Děkuji. Děkuji paní Žoli. Děkuji také jsem velmi tedy poctěn, že jsem byl pozván na jednání vašeho výboru, abych hovořil o situaci v naší zemi. Vy jste v tuto chvíli tedy již tu situaci velmi stručně či krátce popsala a vy jste v podstatě popsala to, co se v tuto chvíli reálně odehrává v naší zemi. A já jsem velmi rád, že v tuto chvíli tady mohu hovořit o naší zemi, o Středoafrické republice, která má tady určitá eh, bohatství přírodních zdrojů. zdrojů. Nicméně je to stát, který se už po mnoho let eh, vlastně eh, musí, vy, mm, musí vyrovnávat s mnohými problémy ekonomický, sociál, ekonomickými problémy, politickými problémy, sociálními problémy. 28. března v podstatě eh, se do, došlo k převratu v naší zemi a v tuto chvíli se v tuto chvíli čelíme mnohým výzvám na mnohých úrovních, na úrovni institucionální, na úrovni politické. A je třeba samozřejmě zajistit v první řadě a co nejrychleji ústavní pořádek. Chceme tedy aby v tom následujícím období byla připravena nová ústava, kterou odsouhlasí naše obyvatelstvo v rámci referenda. Kromě toho tedy vznikla ta již vámi zmíněná Národní rada pro přechodné vlády a tato rada se samozřejmě účastní i jednání všech eh, vlastně vládců či všech hlad, hlav států středoafrického regionu a vlastně očekáváme, že že ve velmi blízké době bude tato rada v podstatě uznána jako legitimní partner na této úrovni. A doufáme, že tedy co nejdříve bude nastolen pořádek. Další velkou výzvou je humanitární situace, protože z důvodu těch vojenských konfliktů náš stát se potýká opravdu s velmi těžkou situací, hlavně v oblasti humanitární. V podstatě se v tuto chvíli nacházíme v, v situaci humanitární katastrofy, protože v průběhu konfliktu docházelo k masakrům, docházelo ke znásilnění a opravdu tisíce miliony lidí museli uprchnout, museli se začít skrývat v jiných eh, místech a mm, vlastně cel, cel, celková, celkový počet našeho obyvatelstva je více jak 4 miliony lidí. To znamená, opravdu velká část obyvatelstva byla těmito konflikty postižena. A i proto jsem rád, že v tuto chvíli tu mohu hovořit v podstatě o té katastrofě, kterou v tuto chvíli procházíme. Dále, co se týče socioekonomické situace, tak samozřejmě, že byly zničeny, byla zničena většina podniků. E, v tuto chvíli nefungují ani žádné státní instituce, jako je například policie či jiné. To znamená, že u nás vládne opravdu velký chaos a nepořádek a stát jako takový, který by mohl zajistit nějaký pořádek či e, nějakou strukturu v tuto chvíli neexistuje. V rámci vojenských jednotek také neexistuje žádná jednota, která, která by umožnila nastolit nějaký pořádek. To znamená, že toto je v podstatě ta situace, ve které se v tuto chvíli nachází náš stát a ještě jednou chci říci, že jsem opravdu velmi poctěn, že jste mě pozvali do vašeho výboru a že vám mohu popsat v podstatě tuto velmi smutnou eh, realitu, které v tuto chvíli čelíme. A v tuto chvíli jsem vám samozřejmě k dispozici, kdybyste se mě chtěli na cokoliv zeptat. Děkuji vám, pane předsedo vlády. A nyní dávám slovo členům Evropského parlamentu. První je Louis Michel. Děkuji vám, pane předsedo vlády, paní předsedkyně, kolegové. Žádám o slovo, protože eh, pan eh, předseda vlády sám nemůže mluvit o všech kvalitách, které mezinárodní komunita v něm vidí. Já jsem zvláštním eh, vyslancem pro frankofonii, pro frankofonii Afriku. Účastnil jsem se zasedání ve Džameně a na jiných samitech a chci zdůraznit fakt, že předseda vlády nikdy nebyl a není mluvčím Seleky ale má eh, velké pozitivum, které se týká to, které spočívá v tom, že ho všechny eh, politické síly uznávají jako osobnost, která nyní reprezentuje zemi a on, eh, právě on má velkou věrohodnost eh, nebo velkou kredibilitu a to je velmi důležité pro eh, to, že je uznávan celou mezinárodní komunitou o Organizací spojených národů, Evropskou unii a všemi a velmi si odsyceníme toho, že se snaží přinést do země mír a klid. Podařilo se eh, mu přesvědčit prezidenta, aby opustil eh, některé záležitosti, o kterých si myslel, že nejsou, eh, že, že jsou tedy stále trvalé, že není možné je opustit. Kromě toho v rámci Seleky existuje mnoho proudů. Je to, řekl bych, taková eklektická skupina. Jsou tam eh, regionální eh, síly v Bangi a v dalších městech se také snaží alespoň podporovat tyto eh, nové iniciativy. Samozřejmě je důležité také financování a Středoafrická republika je eh, mimo C, eh, je země, která nemá prostředky. Zemi došlo k povstání, je tam násilí, jsou tam eh, určité cílené akce, které vycházejí i z náboženských konfliktů. Prostě nejsou tam finanční prostředky, které by se daly použít a jsou tam ale za to všechny ingredience potřebné pro sociální povstání. A to ještě rozšiřuje eh, to množství výzev, před kterými země stojí. Rozšiřuje je o eh, to, eh, tak, rozšiřuje, ale mezinárodní společenství má důvěru ve předsedu vlády a také zde víme, že zde eh, nejsou žádné skryté zájmy na straně tohoto eh, těchto nových osobností budou eh, nové volby, kde budou noví kandidáti. Máme cestovní mapu. Před třemi dny byla schválená v Džameně a dojde k přesunu na postech ministrů proto, aby různé síly, které v zemi jsou, byly eh, lépe zastoupeny a rovněž eh, dojde k takovému přesunu postů eh, v Národní radě pro přechod země k demokracii a zároveň dojde ke změnám ve ústavní radě a v legislativní radě, ty jsou také důležité. Takže my všichni chceme ve Středoafrické republice vidět návrat eh, demokracie. Eh, chceme vidět, jak tam funguje nový eh, zvolený parlament, který bude mít 150 členů, kde budou zastoupeni i stoupenci bývá minulého předsedy Bozizeho i e, nových sil. Je to každopádně parlament, který e, bude potřebovat legitimitu. To je velmi důležité připomenout. Každopádně ale e, je, hovořil jsem tam se spoustou lidí během své mise a nikdo si nestěžoval nebo nikdo nelitoval toho, že prezident Bozize odešel. A to je velmi důležité připomenout, protože na to jsme mysleli a nakonec je to i takový apel eh, na mě. Když tady máme dnes předsedu vlády, Eh, takovou významnou osobnost, který hovoří s významnými osobnostmi Evropské unie. Je třeba ho podpořit, protože tam eh, ty problémy a výzvy jsou obrovské a fakt je, eh, že v zemi je potenciální bohatství, ale nepoužívá se už určitou dobu ve prospěch lidí. A pan Tiangai potřebuje eh, pomoc i eh, od nás, a kterou potom může využít interně. Děkuji. Děkuji eh, předsedovi ACPEU a zvláštnímu vyslanci pro frankofonní oblast, která se zabývá Středoafrickou republikou. A paní Sargentiny má slovo. E, pokud pan ministerský předseda potřebuje e, tlumočení, počkám, až se nasadí sluchátka. Tak tedy děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji vám, pane předsedo vlády, za to, že jste zde e, přítomen. Vývoj v našem vývoj v našem výboru pro rozvoj. Slyšíte překlad? Ano, děkuji vám tedy, paní předsedkyně, a děkuji vám, pane předsedo vlády, za přítomnost úvodní slova předsedkyně výboru pro eh, rozvoj Eh, byla taková, že tam eh, zazněly určité klíčové věci, které se týkají vaší země. Hovořila, zaznělo tam slovo zdroje a já přesně chápu to, o čem jste hovořili, že o tom, kam země směřuje. Teď je tam anarchie, eh, není tam žádná vláda zákona té zemi dříve eh, nebyla vlastně ani eh, velká demokracie před tím převratem, který nedávno proběhl. Eh, prezident Bozize vládnul v zemi deset let a během těchto let myslím, že vydělal spoustu peněz například jenom z obchodu s diamanty. A říkám si, zda víte, jaké okno příležitosti máte, eh, pokud jde o stabilizaci vaší země, co od nás potřebujete, eh, co e- elity Středoafrické republiky sami mohou přinést, čím mohou přispět k, těm, eh, k tomu, aby se obnovily ty zničené zdroje. A e, další otázka. E, co vy sami očekáváte od voleb a obnoveného právního systému? A třetí otázka. E, viděla jsem, posetkala jsem se s prohlášením ministra obrany Středoafrické republiky i s vaším prohlášením týkajících se návratu středoafrických sil ve Středoafrické republice před několika týdny ministr obrany vysvětloval, eh, co dělali eh, síly ve střední Africe, eh, ty vojenské síly. Fakt je, že středoafrická společnost si myslí, že je třeba tedy aby eh, právě tuto společnost někdo hájil, anebo jde o prostředky. To jsou tedy hlavní věci, eh, kterými, eh, na které bych se chtěla zeptat. Děkuji vám a nyní dávám slovo Evropské komisi. Kdo by chtěl za ní promluvit? Nikdo z SVČ? Nikdo, takže se tedy Eh, tedy dáme slovo předsedovi vlády, aby odpověděl na dotazy poslanců. Děkuji vám. Děkuji za otázky a vidím, že znáte realitu ve Středoafrické republice, protože ta, to desetiletí Bozizeho bylo obdobím, kdy docházelo k rozkrádání naší země, především eh, diamantů. Eh, pan Bozize je nejbohatším člověkem u nás. A pokud jde o pomoc ze strany Evropské unie, eh, potřebujeme finanční pomoc, protože, jak už jsem říkal, Evropská unie je pro Středoafrickou republiku klíčovým finančním partnerem a je řada projektů, které právě Evropská unie financuje a ten kolaps ústavního pořádku vedl k tomu, že ty projekty, které už probíhaly, byly zastaveny. Takže tedy za svou vládu apeluji, aby tyto projekty nepokračovaly, protože jejich zastavení by bylo kontraproduktivní. A za druhé, pokud jde o znovu nastolení stabilitu, stability a míru v zemi, potřebujeme více vojáků FOMAKu a Evropská unie se účastní eh, financování těchto sil. Eh, těchto sil, eh, konkrétně v FOMAKu tedy, to jsou mnohonárodnostní síly ve střední Africe a je velmi důležité, aby Evropská unie těmto silám pomohla, protože my pro ně potřebujeme financování. Místo 700 potřebujeme tisíce eh, vojáků a kromě toho potřebujeme i vojenskou pomoc. V současné době nemáme vůbec žádné peníze. Březnové platy eh, nebyly vyplaceny, dubnové také ne a už máme 22. tohoto měsíce, takže potřebujeme opravdu eh, nutně pomoc, abychom mohli vyplatit platy, abychom a mzdy, abychom mohli platit eh, sociální eh, zabezpečení, protože problémy v banku je třeba hledat právě v Selece situace by mohla být lepší a e, my ale potřebujeme e, lidi nakrmit a potřebujeme tedy na to peníze a potřebujeme také zajistit, aby e, mezinárodní orgány, jako například Rada pro přechod nebo přechodná rada a soud, měly peníze a tak na svou činnost a také potřebujeme vyřešit tyto významné institucionální problémy, které teď máme a o kterých se hovořilo. Fakt je, že rebelové v podstatě zničili všechny administrativní budovy takže, a to, co v nich bylo. Takže nemáme vůbec žádné počítače, nemáme stoly, nemáme židle. Administrativa, zpráva fyzicky neexistuje, protože nemáme žádné prostředky. Z krátkodobého hlediska nemáme žádné prostředky, abychom mohli řešit situaci. A právě proto potřebujeme finanční podporu od Evropské unie. aby byla velmi vítána. Potřebujeme tedy velmi e, nutnou rozpočtovou pomoc. To je k té první otázce. A nyní pokud jde o ty síly jeho africké. prezident Zuma byl na summitu ECCAS eh, v Dubnu a hovořil o možnostech. Hovořilo se o jeho africké misi, Eh, v případě zlepšené eh, koordinace a spolupráce mezi Středoafrickou republikou a Jižní Afrikou, protože eh, fakt je, že teď ještě je tam spousta zájmů jednotlivých lidí, a které jsou skrývány za zájmy země. Vztah, který existoval mezi panem Bozize, a jihoafrickými eh, představiteli některými, eh, je eh, vlastně trvá a odpovídá sám o sobě na otázku, kterou jste položili. Děkuji vám, pane předsedo vlády. Jediné, co teď můžeme udělat, je eh, Eh, podpořit vás v tom odvážném plnění významného úkolu a doufat, že potřeby Středoafrické republiky budou vyslyšeny. Děkuji vám. A děkuji také poslancům. Nous revenons au point euh, 12 de notre ordre du jour. In... A nyní se vrátíme k bodu 12 našeho pořadu jednání, kterým jsou inovace pro udržitelný růst biohospodářství pro Evropu. Paní Lovin je navrhovatelkou do Envy, a, nebo návrhu, který půjde do Envy a já vám tedy teď přímo dávám slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, vážení kolegové. Komise loni předložila sdělení, které se nazývalo Inovace pro udržitelný růst biohospodářství pro Evropu. A myslím si, že je velmi důležité, že výbor pro eh, rozvoj eh, dá stanovisko, eh, které, přejde, které půjde na výbor pro životní prostředí, protože víme, jaká je sázka na obnovitelné zdroje, toto eh, musí, je třeba podporovat. Jde o ekonomiku, která bude vycházet z obnovitelných zdrojů. O tom není pochyby, že takovou věci potřebujeme, ale když budeme měnit uh, svou společnost na obnovitelnou vlastně, a když půjdeme od fosilních fali, paliv eh, na, obnovitel, na paliva z obnovitelných zdrojů, eh, tak máme zde otázku biomasy a vidíme zde eh, konflikt mezi využitím biomasy a zdrojů pro biomasu jsou zde totiž eh, konkurující si zájmy týkající se eh, poptávky po lesích a po půdě eh, roste poptávka po půdě, která vede k kácení lesů, k ničení lesů a k ničení biologické různorodosti. Takže to moje stanovisko se velmi zaměřuje na to, že potřebujeme opravdu eh, silný a zdravý politický rámec, který by vzal v úvahu nejenom ekonomickou schůdnost biohospodářství pro Evropu, ale i otázky sociální udržitelnosti. Jeden z nejdůležitějších bodů, které zde mám, je udržitelná biomasa ze zdrojů EU, protože těch nebude pravděpodobně eh, nikdy tolik, aby eh, byly dostatečné pro konkurující si a rostoucí využití biomasy a budeme muset čím dále tím více se, se spolehat na dovoz biomasy z rozvojových zemí. A obávám se, že tento dovoz eh, bude eh, ovlivňovat eh, mezinárodní dohody a že to ještě může vést k dalšímu Rovněž jsme hovořili o e, rostoucích požadavcích a měnících se požadavcích na biopaliva a komise musí navrhnout tedy směrnici o biomase, která bude e, zahrnovat veškeré použití biomasy, tedy pro energetické účely, pro paliva, materiály, chemikálie a která zavede hierarchii biomasy. Hierarchie biomasy znamená to, že nebudeme pálit to, co se dá využít jinak. To znamená, co se dá využít například jako potravina nebo mm, eh, ve stavebnictví eh, takže nebudeme získávat například jenom energii z dřeva. Jsou z různá užití a začneme tím eh, užitím biomasy, které je nejvýznamnější a nejužitečnější a e, poptávka po biomase v rozvojových zemích e, také e, může zvyšovat ceny potravin a zvýší nejistotu, nejistotu v těchto zemích, protože už máme zkušenost a známe koncepci záborů půdy a e, víme o vlivu na ceny potravin a proto se domníváme, že e, Evropská unie se musí řídit doporučeními zvláštního zpravodaje OSN pro právo na výživu o agroekologii s cílem zajistit potraviny a řešit změnu klimatu zároveň s tím. A nakonec potřebujeme závazné mezinárodní normy udržitelnosti, využití biomasy ve všech období, odvětvích, pardon, dále závazná kritéria udržitelného lesního hospodářství a multilaterální dohody e, proto, aby Především nejméně rozvinuté země získaly potřebnou institucionální a technickou pomoc k zajištění udržitelného využívání biomasy. Takže e, toto tedy jsou určité body, které jsem chtěla zdůraznit, které se tam e, objevují, těch věcí, které bychom mohli zahrnout, je daleko víc. Myslím například na akvakulturu, na využití vody, a e, na e, například e, brakické vody. Víme, že mangrovové porosty se ničí pro Eh, užití zemědělské účely, dále eh, louky, eh, mokřady se ničí proto, aby se daly využ, zemědělsky využívat, takže to by sem taky bylo možné zahrnout a dále celý ten systém ekoslužeb, protože v tomto dělení o biomase se hovoří čistě jenom o ekonomickém užití, o přímém využití biomasy, ale fakt je, že je zde spousta eh, dalšího eh, možného využití nebo prospěchu, když necháme ekosystémy, jako například lesy a vodstvo, tak, jak je, aby mohla země dýchat. Pak je zde řada věcí, které bychom eh, měli k tomuto sdělení eh, přidat a budu eh, vděčná, když kolegové poskytnou pozměňovací návrhy k tomuto tématu a děkuji vám, paní předsedkyně, za slovo. Monsieur Neusser, vous avez la parole. Děkuji, eh, pan Neusser. Děkuji paní kolegyně Lefinové za zprávu. Je to dobře napsaná zpráva a z naší strany nebudou podány žádné pozměňovací návrhy, protože myslím si, že v stanovisku výboru pro životní prostředí je všechno. Já si myslím, že tady je otázka udržitelnosti, přičemž ta Eh, udržitelnost je jakýsi soulad eh, hospodářství, eh, ekologie a sociálních faktorech. A já bych tady chtěl zdůraznit ty sociální faktory. Myslím si, že v odstavcích 4, 5, 6 je jasně řečeno, že musíme být obezřetní, tam, kde se říká, že eh, zrůstá spotřeba biomasy a zabírání půdy a to vede k nedostatku potravin, což by mohlo vést v extrémním případě také k velmi eh, výraznému stížení podmínek života v těchto zemích. Čili já myslím, že musíme zajistit to, aby právo na potraviny v těchto zemích zůstalo zachováno a dobré by bylo, kdyby do našeho stanoviska, ke stanovisku OSN. A jinak, eh, pokud se týče odstavce 6, eh, to jsou eh, právně, právně závazná udržitelnost. To je velice ambiciozní, ovšem proč ne? My jsme rozvojový výbor, takže je to de facto náš úkol eh, být eh, ambiciozní a z tohoto důvodu chceme podpořit toto stanovisko. Děkuji a slovo si nyní vezme komise. Eh, máme zde dva pány za komise a pan Paul Prese si vezme slovo. Good afternoon. In fact, you've got Mr. Tom Dodd. Eh, dobrý den, je zde pan Tom do místa pana eh, Preseho, snad to pro vás bude přijatelné. Komise eh, velice vítá zájem parlamentu o bioekonomickou strategii Evropské unie a jsme rádi, že také výbor pro rozvoj se k tomuto tématu chce vyjádřit. Eh, souhlasíme s tím eh, zastřešujícím bodem eh, vašeho stanoviska, totiž, že bioekonomika musí být v tom správném kontextu sociálních, biologických, ekonomických a environmentálních aspektů. A samozřejmě to se týká také řady dalších hráčů, aby tomu tak bylo řádné zohlednění sociálních, hospodářských a ekologických faktorů si vyžaduje inkluzivní přístup a ten se musí týkat eh, všech eh, stakeholderů, všech hráčů a samozřejmě je nezbytné také pochopení ze strany veřejnosti. Proč to říkám? Nový bioekonomický panel, který vzniká v komisi, je velice důležitým stavebním kamenem řídících struktur. A parlament se spolu s dalšími institucemi může účastnit tohoto panelu jako pozorovatel, až se poprvé sejde letos v červnu. A samozřejmě byli bychom rádi, kdyby podobné panely vznikaly na úrovni členských zemí a regionů. Ano, je třeba eh, dbát o pozornost na kácení stromů, zásobování potravinami a tak dále a také dodržování současných eh, úmluv, jako je úmluva o biologické diverzitě. A eh, důležité je zachovat vždy pozitivní efekty. Mnohé z těchto součástí problému se už objevují v, při přípravě nového výzkumného programu do roku 2020. Tady půjde zejména o kvalitu legislativního rámce, to se týká i parlamentu a samozřejmě o konkrétní problémy, kterým se budeme chtít zabývat. Co se týče importu biomasy a toho, že chceme podpořit politiku, která maximalizuje efektivnost využívání biomasy v EU, eh, tak tím sledujeme cíle eh, zmenšení tlaku na globálně životní prostředí a v životní prostředí mimo EU. A závěrem ještě o udržitelnosti, která by byla v oblasti biomasy právně závazná. My máme tedy standardizační výbor a tady už vznikají první normy ve spolupráci s ISO. Navrhovaná strategie udržitelnosti v oblasti potravin nám mm, dá další příležitosti, abychom uvažovali o doplňkových opatřeních v této oblasti. Děkuji vám. Nyní paní Levin, prosím, abyste nám tento problematiku uzavřela. Děkuji vám. Děkuji Norbert za povzbuzení. Děkuji také komisi za reakci na toto stanovisko, eh, která Eh, poněkud eh, posiluje moje přesvědčení o tom, že se vydáváme správným směrem. Děkuji vám za to debatu a jsem samozřejmě otevřená a vítám eh, jakoukoliv debatu na to téma v rámci tohoto výboru i mimo ně. Děkuji vám. Tak tím tedy končím naše zasedání a Přeji vám všem příjemný večer. Nyní bude pokračovat eh, zasedání koordinátoru za zavřenými dveřmi. To znamená, že přítomně mohou být pouze poslanci, jejich asistenti, zaměstnanci politických skupin a představitele našeho sekretariátu. A prosila bych všechny ostatní, aby opustili místnost a případné hovory, aby tady, aby tady vedli mimo tuto místnost, abychom mohli pokračovat v naší práci. Naše eh, pravidelná schůze bude pokračovat v této místnosti zítra od 9. hodiny raní a budeme pokračovat meziparlamentní eh, schůzí s výbory z Národní parlament. No, a budeme se zabývat eh, konzistentností eh, politik a koordinaci dárců.